schválen sdělení předsedy, bod druhý. Dnes je naše schůze vysílána na internet. Jazyky na tlumočení, tlumočnícky máme k dispozici v 16 jazycích. A nyní se dostáváme k úpravě nařízení o CMO korrigendum. Byli jsme tedy informováni, že korrigendum eh, k tomuto aktu 13.08.2013 bylo navrženo potom, když jsme zjistili, že v původním textu, který byl zveřejněn, byla technická chyba. Tato technická úprava nebo oprava byla tedy eh, provedena a v textu, který jste obdrželi je to článek 141.2 tam bylo tedy slovo izo, izoglukóza eh, doplněno omylem mm, při přípravě textu a takže toto slovo tedy bude v opraveném textu vyškrtnuto, protože by to vytvářelo zbytečné podmínky pro hospodářské subjekty v odvětví. Ale protože se tato úprava týká všech eh, jazykových verzí, tak musíme ji tedy plen, eh, formálně schválit na plenárce. Pokud tedy členové výboru souhlasí s touto úpravou, tak to schválení odhlasujeme, schválíme na příští plenárce ve Štrasburku. Máte k tomu nějaké připomínky, komentáře? Nikoliv, takže budeme postupovat takto. Další významné sdělení Zvu vás všechny srdečně na rozlučkový koktejl, který organizujeme po dnešní schůzi, abychom tedy eh, se rozloučili po tomto eh, volebním období, abychom tedy se všemi kolegy. Takže v 18.30 vás všechny zvu eh, na koktejl, který bude u vchodu. A dal třetí sdělení se týká zprávy Pirilo o kontrolních nákladech, náklady na kontrolu. Určitě si pamatujete, že jsme v našem výboru hlasovali pro pozměňovací návrh o eh, vyloučení eh, z zemědělství z těchto nákladů. Další pozměňovací návrh, který jsme schválili širokou většinou, byl zamítnut výborem pro životní prostředí. A takže pracujeme v současné době na tom, abychom shromáždili podpisy a abychom tento pozměňovací návrh mohli znovu předložit na plenárce. Jediná věc, kterou můžeme udělat, je tedy znovu to předložit na plenárku, ale potřebujeme podpis 40 poslanců, jinak bychom nemohli jej znovu předložit. Takže vás všechny žádám, pokud samozřejmě s tím souhlasíte, abyste to podepsali, protože je důležité, aby zemědělství bylo z tohoto vyloučeno. Ostatně víte, že zemědělci jsou již vlastně zavázáni k, ke kondicionalitě. Pan Des žádá o slovo. Děkuji, pane předsedo. Milý Paulo, právě ten bod, o kterém si hovořil, že bychom to chtěli předložit, tento pozměňovací návrh znovu na plenárce, tak to velmi podporuji a pokusím se v mé frakci pozbírat co nejvíce podpisů abychom, protože je nás podstatně více než 40 a samozřejmě čím více podpisů schromáždíme, eh, tak tím lépe, takže i všechny ostatní frakce prosím, aby se snažili schromáždit podpisy, abychom měli silný mandát pro předložení tohoto textu znovu na plenárce. Děkuji, Alberte. Lois Kapolas eh, ještě nepřišel, který... Takže Brita se hlásí o slovo. Já bych chtěla říct, jak jaké je postavení kolegu a myslím si, že toto také podporujeme, takže by bylo dobré, kdybychom eh, u toho tedy mohli být. Grazie, Brita. Děkuji, Brito. Budeme tedy pokračovat. Děkuji. Další bod tři. Jedná se tedy o výměnu názoru o krizi kolem afrického moru prasat a ruském embargu na vepřové maso z Evropské unie. Začneme tedy dnešní schůzi debatou o krizi v evropském odvětví vepřového masa. Tato krize byla zahájena tím, že jsme v podstatě zjistili několik případů eh, eh, afrického moru u divočáků v Polsku a v Litvě. Samozřejmě okamžitě byla přijata eh, na úrovni Evropské unie opatření, nicméně Rusko reagovalo zákazem importu veškerého eh, vepřového masa nebo masa z prasat tedy z Evropské unie, což samozřejmě vážně narušuje evropský trh. Dnes je tady s námi eh, stupce generálního ředitele Sanko, pana Ladislava Mika, který Samozřejmě je schopen odpovědět na naše otázky ohledně stávající situace a opatření, která se přijímají. Takže nejprve bych dal slovo místopředsedovi panu Šekjerskému, který by zahájil debatu o tomto eh, tématu. Takže prosím, nejprve pan Šekerský, potom mm, se bude seznam řečníků a na závěr potom dáme eh, slovo panu řediteli Ladislavu Mikovi, aby mohl reagovat. Pani předsedající, na počátku chtěl bych poděkovat za Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat za možnost eh, vést na našem výboru diskusi o tomto důležitém tématu. Jak jste říkal, na konci ledna tohoto roku se objevily dva případy afrického moru prasat v Litvě. A už tehdy Ruská federace zakázala dovoz vepřového masa z celé Evropské unie. Později byly zjištěny další dva případy takto nakažených divočáků v Polsku poblíž hranice s Běloruskem, kde se nachází ohnisko nákazy. A to ruské embargo pokračuje, přestože Litva i Polsko okamžitě zavedly přísná opatření a brání tak šíření tohoto viru podle, podle pravidel Světové organizace pro zdraví zvířat. Žádné další případy nebyly zjištěny. Je třeba říci, že africký mor prasat nepředstavuje žádné riziko pro člověka. A chtěl bych tedy uh, Eh, vyjádřit nesouhlas s kroky mnoha členských států, které začaly jednat s Moskvou individuálně, přestože komise vede jednání jím jménem celé EU. To je porušení principu solidarity, eh, je to porušení eh, pravidel společného trhu a také porušení pravomocí Evropské komise. Měli bychom si uvědomit, že jednání s tak tvrdým partnerem, jako je Rusko, vyžaduje, aby Evropská unie vystupovala jednotně. To ruské embargo bylo zavedeno před více než dvěma měsíci a stále se e, tedy nerýsuje žádná výhlídka na změnu. Mezitím producenti a vývozci vepřového masa v Evropské unii museli e, tedy nést miliony eur ztrát každý týden a každý další den tohoto embarga znamená, že ta krize se bude nadále prohlubovat. A dokonce e, nyní někteří producenti a obchodníci už jsou na hranici bankrotu a musí uzavírat své podniky, e, propouštět e, a dochází tedy ke ztrátám pracovních míst v důsledku tohoto embarga. Také se to promítlo na cenách vepřového masa. 2. dubna, tedy konce minulého týdne, Federální veterinární úřad Ruské federace nás informoval, že od 7. dubna, to znamená počínaje dneškem, Rusko rozšíří embargo nejen na Polsko, Litvu a nejen tedy na eh, živé vepře, ale že se bude vztahovat i na zpracované vepřové maso. A toto ruské rozhodnutí vstupuje v platnost právě dnes, to znamená, bude se to týkat i eh, zpracovaných eh, výrobků z vepřového masa, které Polsko a Litva nebudou smět vyvážet do Ruska. Rádi bychom si tedy vyslechli vysvětlení, proč tomu také od Evropské komise a Chtěli bychom, aby Evropská komise podnikla další kroky tak, aby takovéto diskriminační jednání bylo zastaveno. Zejména tedy pokud se týče Polk, Polska a Ruska. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Grazie, Děkuji Děkuji panu místopředsedovi Šekerskému. Nyní zahájíme debatu. Tři kolegové se již přihlásili o slovo, takže prosím, první řečník. Pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je pravda, že ode dneška platí úplný zákaz dovozu vepřového z Litvy a Polska. Toto rozhodnutí přijali orgány Ruské federace a my teď si musíme skutečně klást otázky, zda Evropská unie skutečně je jednotným trhem, protože jestli eh, Ruská federace vlastně může takto náš trh roz, rozdělit a vybrat si, z kterých zemí bude dovážet, z kterých ne, tak to potom znamená, že vlastně ten společný trh v Evropě vůbec neexistuje. A máme tady jenom takovou složeninu 28 jednotlivých národních trhů. Očekáváme, že Evropská komise bude rychle jednat a že bude jednat rozhodně. Nemůžeme připustit, aby společný trh byl takto narušen a rozdělen na jednotlivé součásti. Jak už říkal eh, můj kolega, tak některé členské státy se snaží eh, využít tuto situaci a vydělat peníze pro sebe a eh, vzbuzuje to tedy v nás takovou zlobu vůči těmto členským státům a také vůči Evropské komise, protože ty členské státy nejednají v souladu se zásadou solidarity. Paradoxem je, že africký mor prasat poprvé propukl v Rusku, to první ohnisko bylo zjištěno v Rusku a ta choroba se tedy šíří z Ruska dál. Není to tedy tak, že by to mu bylo opačným směrem. A v Polsku byly zjištěny pouho pouhé dva případy, navíc ještě u divokých prasat, nikoli tedy u těch domácích prasat, mochovaných prasat. A my tedy eh, máme trochu podezření, že Rusko se tady snaží trestat Polsko za eh, polské jednání během krymské krize. Takže to je tedy můj názor na věc a e, teď dovolte ještě několik otázek. Chtěl bych se zeptat, zda komise e, předpokládá nějaké e, kompenzace pro ty zemědělce, kteří jsou mimo chráněnou oblast. My máme některé zemědělce v té chráněné oblasti, ale vlastně teď tím trpí všichni eh, zemědělci v Polsku, protože eh, padá eh, cena vepřového masa. Chystá tedy komise nějaké kompenzace v tomto smyslu? A dále by mě zajímalo, zda polská vláda požádala o takové kompenzace pro mm, polské zemědělce a zda komise tedy už nějak reagovala na takovou případnou polskou žádost. To znamená, byla podána e, takováto žádost pro kompenzace všem zemědělcům, kteří trpí tím poklesem ceny a zda tedy komise na to reagovala pozitivně nebo ne. Děkuji. Grazie, Vaš... Děkuji. A nyní dávám slovo paní Jegl a potom dalšímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít této příležitosti k tomu, abych se zmínila o naší stat strategii zdraví eh, zvířat, kterou, o které budeme hlasovat ve Štrasburku příští týden. Chtěla bych říci, že musíme být solidární, jednotní, jakožto Evropská unie, jako součást jednotného trhu. A právě bych měla také na komisi otázky, jakým způsobem tedy eh, máte zajišťovat finanční podporu zemědělců uvnitř nebo v rámci těch postižených oblastí a mimo. Myslím si, že je to skutečně velice závažné téma. Každý ve které, které může narazit každý v Evropské unii a musíme tedy postupovat solidárně, jednotně. Existují někteří kolegové, kteří mm, chtějí hlasovat o určitých pozměňovacích návrzích k tomuto dokumentu o zdraví zvířat týká se to ochrany, které a chtějí vlastně využít nějakého z vlastního programu. Právě na tomto pozadí bych vám chtěla požad, požádat, abychom tam ponechali ten pozměňovací nádrh, aby jedno, jeden členský stát v případě takovéto situaci se mohl chránit, mohl také něco udělat a přijímat opatření. To považuji za velice důležité a chtěla bych ještě jednou požádat všechny kolegy, abychom ty, ti, kteří chtějí podpořit, nebo předložit ten pozměňovací pozměňovací návrh, abychom jim v tom nebránili, ale abychom skutečně postupovali jednotně a solidárně v tomto případě. Děkuji Elizabeth Brita a potom Kajnosky. Já, takže. Ano, děkuji. Tento problém se z obchodní politiky Ruska se znovu eh, vynožuje tedy jsou dochází k určitým poškozením a nic nebylo uděláno tedy na hranicích v oblasti chovu, ale také se to částečně týká masa. Je to vlastně stejné chování, které by nás mělo vést k zamyšlení o tom, jak je možné, že my vlastně uh, se přistupujeme řádně k naší obchodní politice a tam ne. Takže jsou to dvě zcela oddělené, mm, jsou to dvě, dva rozdílné zdroje, které jsou k dispozici k řešení těchto věcí. Takže otázka, zda tedy tyto dva zdroje by měly být nějak společně vzájemně pojednávány v souvislosti s touto politikou Ruska nebo nikoliv? Děkuji Brito, Rejme Skalinesky a potom Albert Des. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že asi před týdnem veterinární a fitosanitární orgány z Ruska se obrátili na Evropskou komisi a požádali ji, aby předala seznam všech závodů, v EU, které nakupují e, vepřové maso z Polska a Litvy a dále jej zpracovávají. Rusko chtělo tento seznam, aby mohlo zavést e, zákaz vývozu pro tyto konkrétní zpracovatelské podniky. A já se tedy ptám Evropské komise, jak na to bude reagovat. Vím, že Evropská komise si chce stěžovat u Světové obchodní organizace v tomto ohledu, ale jak tomu bude tady s tou ruskou žádostí? Pokud Evropská komise Rusku vyhoví, tak to bude znamenat, že Rusko vlastně dosáhlo svého politického cíle a e, prostě e, vrazí takovýto klín mezi členské státy a to bychom neměli dopustit. Je to i v rozporu vlastně s politickými standardy Evropské unie, pokud jde o regionalizaci. A u afrického moru prasat um, už tady dnes zaznělo, že Kodex suchozemských zvířat VTO říká, že inkubační doba u této choroby činí 15 dní. Polsku ani v Litvě nebyly zjištěny žádné nové případy. To znamená, že ten virus už dále se eh, ne, neobíhá po území EU. Ještě do nedávna Rusko uznávalo tyto standardy a potvrdilo to i v dopise 12. března a tam eh, umožnilo, aby se dovážely produkty ze zpracovaného vepřového masa, Eh, kromě eh, masa, které pocházelo z určité vymezené oblasti. A já se tedy ptám, co hodlá eh, Evropská komise dělat s touto žádostí Ruska a také bych se připojila k té otázce o kompenzacích. Děkuji. Děkuji. Nyní Albert Des a potom další řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Paolo. Já se domnívám, že zde musíme skutečně zůstat solidární v Evropě, nicméně vím z se sektoru mléka, mléčné produkce, že někdy jsou používány sankce. Německo je možná v protikladu k ostatním zemím, má 16 spolkových zemí a kolega, kolego Šekersky, my už jsme také v Německu zažili to, že některé spolkové země uh, Eh, byly, eh, že tam ta mléčná výroba byla omezená, v některých ne, takže je, je zde určitý evropský certifikační systém, který by měl zajišťovat samozřejmě, aby to bylo jednotně, ale nicméně bych měl další otázku na komisi. Nevíme, jak vlastně se dále bude vyvíjet situace na Ukrajině. Uh, a zda tedy Rusko bude eh, přijímat nějaká další vojenská opatření na západě, zda tedy dojde k dalším bojkotu, k dalším opatřením. Takže bych se zeptal komise, existuje nějaká strategie z evropské strany, abychom také bojkotovali eh, Rusko, například eh, v rámci exportu, to by mě zajímalo, protože když zde vedeme takovéto úvahy, zda tedy jsou nějaké konkrétní návrhy nebo úvahy, zda tedy v rámci Evropy zemědělci například jak se s nimi tedy, jak se to bude řešit, jak s nimi bude zacházeno, pokud by docházelo k nějakému podobnému bojkotu také z evropské strany. Děkuji. Albert Oleničak. Děkuji, Alberte. Oh, ale. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je podobná, jde tady o tu solidaritu. Má komise nějaké údaje o exportu do Ruska, exportu vepřového masa a zpracovaných vepřových výrobků? Jsou ještě nějaké další země, kromě Polska a Litvy, které stále eh, vyvážejí do Ruska, anebo to embargo se vztahuje na celou Evropskou unii. A také komise, sledujete, co se děje uvnitř tedy Ruské federace, pokud jde o skladované maso, maso, které je skladováno v Rusku. A pokud eh, se jejich zásoby snižují, jeho zásoby snižují, co Rusko podniká, eh, aby doplnilo tyto zásoby. To je vše ode mě. Grazie, Liničak. Peter Kjár. Peter. Já vielen Dank, Herr Ano, děkuji, pane předsedo, když tady hovoříme o Rusku. Rusku. Víme, že Rusko samozřejmě mm, využívá takovýchto příležitostí ohledně zvířat, pak samozřejmě jsou ještě další politická opatření. Rusko tedy někdy eh, je tedy dosti nespolehlivý a spontánní obchodní partner, takže jak probíhají rozhovory s Ruskem, to je moje otázka na komisi z hlediska vnitřního trhu a je si komise vědoma toho, zda některé eh, členské státy v podstatě za zády jiných eh, jednají tedy bilaterálně s Ruskem, protože takže otázka dodatečná ještě na komisi. Pokud by komise odpověděla kladně, tak také na kterých trzích Zda tedy některé členské státy se možná pokoušejí prosazovat si své vlastní pozice, nějaká vlastní opatření, čili sleduje komise tyto bilaterální rozhovory některých členských států, jakým způsobem se k tomu staví a také možná z hlediska eh, ruské vlády, pokud bychom tedy nehájili eh, jednotný trh, tak to určitě není správné. Jsou zde samozřejmě určité zájmy, které už se mohou sledovat nebo ne, ale jak jsem již řekl, měli bychom postupovat konsistentně a jednotně. Takže jak se Evropská komise k tomuto staví? E ano, děkuji. A nyní dám slovo panu Mikovi, zástupci komise, aby reagoval na otázky, tak prosím, řekněte nám, jaké jsou novinky ohledně tohoto embarga. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, vážení Europoslanci, já se pokusím celou tu situaci trochu osvětlit a také zodpovědět vaše otázky. Za prvé musím říci, že Komise je ve velmi těsném styku s ruskou stranou už od začátku a dokonce ještě před tím, před vznikem té situace, my jsme ji předvídali, protože ta Afri- ten africký mors pracat eh, byl zaznamenán už před několika lety v Gruzii, rozšířil na celé území Ruska a Běloruska ještě předtím, než dosáhl hranice Evropské unie. A my jsme trvali na tom, aby Rusko na svém území i Bělorusko podnikly určitá opatření na svých územích. My jsme jim nabídli i finanční podporu pro ta opatření, aby se ta situace zvládla. A to se tedy stalo. Bohužel však musím říci, že odpovědní partneři na straně Ruska a Běloruska nebyli schopni zastavit tedy šíření afrického moru prasat. A jenom abych ilustroval tedy ty rozdíly mezi situací v Evropě a těmi zmíněnými zeměmi, Máme důkazy o tom, že se vyskytlo eh, více než tisíc případů afrického moru prasat v posledním roce v Rusku a v Bělorusku ve srovnání s těmi čtyřmi případy u těch divokých kanců, které byly tedy zjištěny, zaznamenány tedy v Litvě eh, v lednu a v únoru a v Polsku. Jsme ve velice intenzivním kontaktu i na technické odborné úrovni, i na všech ostatních úrovních, až po úroveň komisařů a ministrů na ruské straně. Bohužel však musím říci, že ten přístup, jak už tady byl popsán, přístup ruské strany, nebyl velmi konstruktivní. Jsme si samozřejmě vědomi eh, těch exportních zájmů, které jsou tu v sázce a podnikáme nezbytná opatření. Teď bych chtěl říct, že jak víte, eh, Rusko je teď členem Světové obchodní organizace a chce být spolehlivým partnerem, což, který musí samozřejmě dodržovat mezinárodní standardy, ale co se děje teď, považujeme eh, jednoznačně za neodpovídající těmto standardům, protože tady Rusko se nedodržuje eh, daná opatření to, co tady říkám, eh, eh, se týká ne všeobecného zákazu Rusko. Rusko to neoznačilo za všeobecný zákaz. Rusko tvrdí, že to není oficiální zákaz, že tady jsou eh, problémy s certifikáty, které nejsou řádně tedy předávány Evropskou unii a proto Rusko nemůže přijmout jakékoliv da- další dodávky, protože ty certifikáty neodpovídají pravidlům. Samozřejmě, pokud jde o kroky naše, my jsme okamžitě reagovali, snažili jsme uplatnit regionalizaci v souladu s mezinárodními pravidly a schválenými mechanismy a navrhli jsme změnu v těch certifikátech, eh, v těch, které nebyly přijaty ruskou stranou. Oni žádali opakovaně o další informace, technické objasnění, další diskuse a tak dále. My samozřejmě poskytujeme veškeré informace, které relevantní. A tím odpovídám na tu otázku um, o tom narušení evropského trhu. Pokud eh, to jsou věci, které nejsou v souvislost, nesouvisejí s řešením tedy toho afrického moru, tak to jsou informace, které ruským partnerům nezasíláme, protože to nepovažujeme za vhodné. Pokud jde o tu otázku, proč se vyskytly ty případy, u nás musím také zmínit, že ti divočáci zřejmě byli nějakým způsobem eh, dopraveni na území Evropské unie, protože došlo tam k nějakému odstřelu na ruské straně a na běloruské straně a podle našich zpráv eh, to neprobíhalo příliš dobře, čili eh, ta zvířata pronikla na území, kde tedy by měla větší klid, čili byla tímto způsobem tak říkajíc vytlačena. Eh, a ruští partneři tvrdí, abychom my použili stejné, stejných metod a my jsme samozřejmě měli velice vážné diskuse s vědeckými politickými kruhy eh, v Evropě, jak to tedy řešit, ale jak už bylo zmíněno, od eh, těch zmíněných případů se další nevyskytly, takže my si myslíme, že přístup, který Evropa zvolila, což je standardní přístup v, takovýchto, eh, v případě takovýchto nákaz, že ten funguje. Samozřejmě protože ruská strana trvale nadále odmítá tedy změnit postoj v případě toho zákazu eh, a přijímá samozřejmě dodatečné kroky, které nechápeme. Například dnes nám řekli, že navíc k těm přijatým opatřením ruská strana zastaví jakékoliv transport nebo dopravu vepřového masa přes polské území. Zároveň však víme, protože není žádný dovoz, tak není žádná doprava. Já dokonce ani nedokážu do, dostatečně nebo dobře přeložit, co to oznámení znamená. Ale myslíme si, že mm, jde o krok, který je politicky motivován a nepřiměřený k té situaci. E, proto jsme e, podle našeho názoru vyčerpali veškeré diplomatické prostředky a roz, Dohodli jsme se tudíž, že budeme postupovat právní cestou na půdě Světové obchodní organizace, využijeme jejich mechanismů, začneme žádostí o konzultace, to je první krok. Bude to takové mm, časné varování ruským partnerům, po něm potom bude následovat tedy oficiální oznámení zítra. Samozřejmě zkoumáme také dopady situace na náš trh, na naše trhy. Chceme ujistit evropské producenty, že budeme dále bránit jejich zájmy i vůči jiným obchodním partnerům, protože to má samozřejmě i dopad na situaci eh, eh, na vztahy s třetími stranami. Tady byla otázka, zda budeme nějakým způsobem producenty kompenzovat. Zaprvé bych vás rád informoval o financování, které jsme vyčlenili na řešení té situace s tou nákazou. V posledním roce to bylo 2,5 milionu eur na spolufinancování pro Estonsko, eh, Lotyšsko, Polsko a Litvu. Eh, těchto 2,5 milionu to jsou náklady na čištění, dezinfekci, laboratorní zkoušky, eh, kampaně o zvyšování povědomí, prevence předčasného porážení prasat a tak dále to jsou opatření, která jsou přímo spojená s tou samotnou nákazou, ale samozřejmě jsme museli také zvážit otázky kompenzací. A já mám informace od kolegů z Generálního ředitelství pro zemědělství, které už poskytlo pomoc Polsku. Mimořádná opatření přijali, ehm, tržní opatření v hodnotě 37,5 milionů eur na určitou váhu, tedy toho vepřového masa maximálně až 20 tisíc tun. To, ty tato opatření budou platit zpětně od začátku těch omezení exportu, takže od 26. dubna letošního, eh, promiňte, února letošního roku eh, tam, kde jsou tedy ta posti, ty postižené oblasti podobné a opatření se zvažují i pro Litvu v současné době. Slyšel jsem, že celková částka, o té se stále ještě diskutuje, nicméně očekáme podobnou výši kompenzace pro eh, producenty v Litvě. Eh, pokud o tu otázku, zda tu záležitost probíráme s, s členskými státy a pokud o tu solidaritu, musím vás ujistit, že komise si je velice vědoma toho rizika eh, v těchto kontaktech bilaterálních s ehm, Ruskem a my jsme ve styku s členskými státy, informujeme o pokroku nebo průběhu těch jednání s ruskou stranou i na půdě VTO. Um, ehm, také trváme na tom, aby žádné bilaterální akce se neuskutečnily. Z naší zkušenosti vyplývá, že i když by to lákalo některé členské státy, aby využili tuto příležitost z dlouhodobého hlediska, to zcela podkope situaci Evropské unie, protože musíme mít tedy jednotný přístup celé Evropské unie, ale zároveň jde o to, že to nebude řešením. Minulý týden jsem navštívil veletrh v Litvě, v Kaunasu, byl to zemědělský veletrh a ptal jsem se litevských a polských zástupců na ty bilaterální kontakty. A oni tvrdili, že eh, Rusové jim nabídli, že pokud s nimi uzavřou bilaterální kontrakty, že ta situace se vyřeší. Proč? Ta situace v Polsku a Litvě je přece tím původem celého toho problému, takže to není logické, tento návrh. Já se skutečně dovímám, že na ruské straně jde o politickou záležitost, aby skutečně narušili jednotnou, jednotný přístup Evropské unie. Takže já jsem si velice dobře vědom toho, že žádáte eh, o jednotnost a žádné bilaterální přístupy. My si myslíme, že to bude první případ, eh, kdy dojde tedy na půdě VTO, tedy k řešení sporu, který jsme předložili my jako Evropská unie a doufáme v brzké řešení. Teď ta otázka, co se stane pokud se ta politická situace bude nadále eh, negativně vyvíjet i v souvislosti s Ukrajinou, to je eh, pro mě, takováto odpověď by pro mě byla velice těžká, do jaké míry to bude svázáno s tou situací. My využijeme všech eh, nástrojů, které máme k dispozici, abychom řešili ten problém obchodních omezení a samozřejmě pokud dojde k nějakému vývoji, budeme vás informovat. Děkuji. Bene, ringraziamo. Dobrá, děkujeme zástupci Evropské komise. Panu Mikovi z DG Sanko, myslím si, že odpovědi byly podrobné a nyní bych rád dal slovo místo předsedovi Šekerskému. Ty chceš také se ještě vyjádřit? Prosím. Chci poprosit o uzupełniającą odpověď. No, já bych eh, ještě položil návaznou otázku. Já jsem se ptal na kompenzace pro zemědělce mimo tu eh, omezenou zónu a na to jste neodpověděl. Uvažuje se o tom kompenzace pro tyto zemědělce, eh, kteří mají ztráty kvůli poklesu cen. Hodlá něco s tím dělat komise? A pak ještě otázka, zda polská vláda už podala žádost o takové kompenzace. Uh, uh, Děkuji za tuto otázku. Uh, pokud jde o kompenzaci pro zemědělce mimo postiženou oblast, o tom se ještě nerozhodlo a diskuse probíhají. Diskuse o tom, do jaké míry to bude možné v rámci finanční podpory, o které jsem hovořila, která se týká postižené oblasti. Takže zatím nebylo přijato rozhodnutí, alespoň tedy o tom nevím, že by bylo přijato rozhodnutí Eh, na generálním ředitelství pro zemědělství. A ta druhá část, co to bylo? A, ah, whether Poland was... A jestli Polsko podalo žádost, tak eh, Nevím o tom, že by eh, byla podaná nějaká oficiální žádost, ale vím, že probíhají konzultace. Eh, vlastně eh, už ministerstva se zajímalo o možnost kompenzace, takže ty diskuse nadále probíhají. Děkuji. A nyní na závěr dáme slovo našemu místopředsedovi Šekerskému. Chci poděkovat za přigotovanou. Velice stručně. Uh, bych chtěl poděkovat komisi za odpověď. Myslím, že bychom měli potom přijmout nějaké závěry pro případy, že by se obdobný scénář ještě někdy do budoucna opakoval. A pokud se tedy něco podobného stane, tak by se to mělo nějak řešit v EU na vysoké úrovni. Je důležité, aby se zavedly nějaké postupy, eh, jak toto řešit, jaká opatření přijmout, i pokud jde o pomoc zemědělcům. Protože pokud bychom zase znova do budoucna řešili eh, takovouto složitou situaci, kdo na to nakonec doplatí? No naši zemědělci, kteří, eh, které to prostě bude stát peníze. Oni budou zaznamenávat ztráty a proto je třeba, abychom nalezli nějakou politiku, která se zaměří právě na pomoc eh, našim zemědělcům, aby nepřišli o živobytí, protože ta krize s vepřovým masem postihla nejen Polsko a Litvu, ale dotklo se to celé Evropské unie. Sice ne všude e, ve stejné výši, ale cena vepřového klesla. A je třeba, abychom byli připraveni, až se někdy obdobná situace v budoucnu zopakuje. Na základě naší zkušenosti, myslím, můžeme říci, že tento mor prasat se může pohybovat dále na západ a proto musíme být všichni připraveni. Děkuji. Bene. Ano, děkuji. Můžeme tedy uzavřít toto téma. Děkujeme panu Mikovi z DG Sanko za odpovědi, které nám poskytl. A nyní, protože už je téměř půl šesté, tak velice stručně pohovořme o bodu 4, to je informace o návštěvě delegace výboru AKRY v Bavorsku ve dnech 26. až 28. března. Jsme velice rádi, velice rádi, že dostaneme tedy zpětnou vazbu od naší delegace. Chtěl bych poděkovat především Albertovi Desovi, který zorganizoval tuto nesmírně zajímavou návštěvu, kde jsme se zaměřili na některé charakteristické aspekty tohoto regionu. Konkrétně tedy jsme se zabývali na chmele, oblasti chmelu, mléka a produkcí bioenergie. Něk- Někteří kolegové, jako pan Nicholson, pan Dorfman a náš kolega Aylward se účastnili této eh, návštěvy za náš výbor. Setkali jsme se také s bavorským ministrem zemědělství Helmutem Brunerem. Nyní tedy dám slovo Albertovi Desovi, aby udělal velice stručné schrnutí a zpětnou vazbu této návštěvy naší delegace v Bavorsku 26. až 28. března a, a žádám kolegy, aby si připravili hlasovací karty, protože po ukončení bodu 4 hned začneme hlasovat o, o následujících otázkách. Takže Alberte, nyní máš slovo. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat za to, že tato poslední cesta delegace v tomto volebním období do Bavorska byla úspěšná. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili z různých frakcí, jaké spolupracovníkům výboru a samozřejmě také tlumočníkům. Možná několik eh, čísel k Bavorsku. Počkám, až kolegové odejdou ze sálu. Prosím o klid v sále, předseda. Takže několik čísel k Bavorsku. Je to největší spolková země, celková plocha přes 3 miliony hektarů, 2,5 milionu obyvatel. 1,8 milionu hektarů hospodařované půdy, z toho 1, 1 milion hektarů zelených ploch, 1,9 milionu hektarů lesa. Velmi stručně k samotné cestě. Myslím si, že ty návštěvy byly velmi zajímavé. Byli jsme vlastně v mé domovské zemi a oblasti. Navštívili jsme jsme eh, strojově, strojový chod skotu. Viděli jsme tedy, vyměnili jsme si informace o využívání technologie, techniky, potom jsou tam také, je tam určitá regionální, eh, typické, typický způsob zpracování mě hm, bylo zajímavé pozorovat toto 4 tuny na hektar z 2,4 Eh, tun eh, krmiva, všechno, co vlastně eh, zemědělci toto využívají jako krmivo a 1,6 tun oleje. Stát Bavorsko v tom této oblasti má určitý pilotní projekt, dvě, kdy využívá 200 traktorů, které tedy byly takto přestavěny, což technicky je relativně velmi jednoduché tak aby mohli využívat tohoto biopaliva. Takže nemusí to být pouze bionafta, ale může se využívat konkrétně tady z toto palivo z biomasy. Bylo tedy velmi zajímavé, že také i zemědělci vyrábějí svou vlastní energii. Potom jsme navštívili provoz na zpracování eh, brambor Podívali jsme se tedy na zpracování brambor do hotových výrobků, které se mohou přímo prodávat. Potom jsme navštívili provoz 80 kravami, kdy vlast, ta rodina má vlastně pět dcer, které všechny studují, ale všech pět vlastně plánují nebo ve volném čase potom samozřejmě také pracují v tom eh, rodinné, na té rodinné farmě nebo na rodinném hospodářství. Ne, mají nějakou vlastní techniku. Večer nás potom pan Mayer z firmy Bauer, Bauerland pozval do mlékařského provozu, kde se produkuje asi 50 mléka, tedy v Bavorsku, z těchto z těchto provozech, asi 20% v soukromých eh, provozech. Potom jsme se podívali do Horního Bavorska, kde jsme navštívili provoz tří mladých eh, zemědělců, tří bratrů. Mají, obhospodařují asi nebo produkují na 200 hektarech biopalivo, které využívají tom tedy provozují velké skleníky, kde pěstují bio rajčata, bio okurky, další eh, bioprodukty. Kromě toho jsme potom byli u svazu eh, bavorských producentů chmelu, kdy jsme vlastně eh, podívali na to, že tato organizace eh, lokální nebo regionální může být podporována i Národním svazem. Podívali jsme se také na eh, pěstování nových eh, sazenic chmele, kde se nepoužívá je to prostě čistá rostlinná výroba, nevyužívá se příliš mnoho techniky. Potom jsme navštívili také pivnici v, ve Dolním Rakousku, kde se tedy vyrábí nefalšované bavorské pivo v pátek. Potom jsme byli pozvaní bavor, do bavorského parlamentu, kde nás přijali kolegové z různých frakcí, kde jsme s nimi vedli velmi zajímavé debaty. Zajmé, také byl přítomen bavorský ministr zemědělství. Setkali jsme se také s kolegou v Měchově. M- který byl velmi rád, že se opět mohl setkat s naší skupinou. Takže pane předsedo, toto byl velmi stručný přehled naší návštěvy. Ještě jednou děkuji, že tato cesta byla tak výborně zorganizovaná, že jsme se jí mohli účastnit. Děkuji. Grazie Albert, grazie, grazie. Děkuji Alberte, děkuji za tento souhrn, které, který lze získat i písemné podobě, pokud by o to někdo měl zájem. A nyní, milí kolegové, ještě eh, bych vás poprosil tedy o pozornost. Přejdeme k bodu 5. To jsou informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Pan Ano tady požádal o slovo, ne k tomuto bodu. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já využiji příležitosti Chtěl bych eh, vám poděkovat za těch posledních pět let, eh, za to, že jste mi dával čas, přestože jsem často vyjadřoval názory, které byly v rozporu se zbytkem výbory, výboru. Já jsem chtěl eh, představit výbor jedné zástupně zemědělství, paní Liz Buckle, a ona vlastně má poškozené ruce a to je proto, že Eh, její matka během těhotenství brala lék, který měl vliv, eh, talidomit na vliv na stav plodu. Liz je nicméně velice šťastná, protože některé děti na rozdíl od ní se nenarodily jen bez rukou, ale i bez nohou. Nicméně eh, tyto oběti talidomidu nyní rostou, dospívají. A abych to tady sestručnil, potřebují větší podporu, potřebují více peněz. Uh, výrobci eh, toho léku talidomidu eh, byli vlastně z Německa. Myslí si, že už vlastně eh, očkodnili ty lidi dostatečně, ale já si myslím, že tomu tak není a že tato firma i německá vláda by měly učinit více. Není to moc 30 centů ročně od každého německého daňového poplatníka za rok by vlastně naplnilo potřeby takto postižených lidí ve Velké Británii máme písemné prohlášení 0011. Prosím o poslance, aby jej podepsali. Potom eh, budeme mít ten koktejl a Liz eh, během té doby eh, se bude vlastně přítomná a bude předávat k tomu různé, různou dokumentaci. Děkuji. Děkuji, milý pane kolego. Já jsem tedy vzal dobře na vědomí tuto poznámku a děkuji za ní. A nyní, kolegové, se tedy vrátíme k tomu bodu 5. Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Jak víte, proběhly dva trialogy a e, náš vyjednávací tým konečně dospěl k dohodě s radou a e, komisí. Ještě než budeme hlasovat o tomto textu dohodnutém, dám slovo paní Erans Garcia, která nás seznámí s hlavními body této dohody. Ale byl bych rád, nebo rád bych ještě zároveň připomněl, že hlasování je jediné hlasování a bude to hlasování elektronické. Je tedy třeba, aby eh, všichni náhradníci byli oznámeni sekretariátu. Prosím, hlídejte si to při hlasování. Možná bychom ještě měli provést kontrolu, ale nejprve dám slovo Ester, aby nám řekla, jak probíhalo jednání. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsem ráda, že vám mohu říct, že po dlouhých jednáních parlament, rada a komise dospěly k principiální dohodě, kterou vám teď předkládáme ke zvážení. E, ty nejdůležitější e, věci, které byly důležité pro parlament, tak jak jsme to odhlasovali, to se podařilo obhájit. A e, vlastně i politické skupiny byly zastoupeny v jednáních, v trialogu a mohu říci, že žádná politická skupina zúčastněná na jednání nevyjádřila námitky a dnes tedy můžeme v klidu hlasovat a následně přejít k dalšímu bodu. Děkuji. Dobře, takže kolegové, bude se jednat o elektronické hlasování jmenovité hlasování? Ne? Nebyla tady taková žádost? Takže budeme hlasovat s dvižením ruky, nikoli elektronicky, tak ne? Machine, ma not scusa, non ci Není to tedy jmenovité hlasování, ale bude to hlasování elektronické. Omlouvám se, špatně jsem to pochopil. Takže prosím, hlasujte. Eh, pro výsledek jednání. Pro, proti. Můžete hlasovat elektronicky. Un momento che dobbiamo verificare. Ještě okamžik, musíme to ověřit. OK. Voto chiuso. Takže končím hlasování. Výborně schváleno. A, uh, Můžeme tedy s tímto většinovým výsledkem jít na plenární zasedání a já děkuji paní Erans Garcia a všem, kteří se účastnili těchto jednání. José Bové ha chiesto la parola. Prego, José. Jose Bové si požádal o slovo. Ano, já myslím, že po tomto hlasování o propagaci eh, zemědělských produktů v Unii i ve třetích zemích by bylo dobré, aby výbor pro zemědělství tohoto parlamentu a možná i další poslanci kolektivně sepsali dopis pro eh, americký kongres a v něm by se jim tedy sdělilo, že budeme eh, eh, nadále chránit výrobky s chráněným označením původu a nedopustíme, aby tyto výrobky byly spochybněny v mezinárodních jednáních. My jsme takové dokumenty dostali od sekretariátu komise a je tedy třeba, abychom dali najevo američanům, že jsme připraveni hájit své výrobky. To považuji za důležité. Prego, Albert, la Albert si požádal o slovo a potom pan Vojčechovský. Já ano, já bych chtěl, tady děkuji pane předsedo, já bych chtěl navázat na to, co řekl kolega, ale kolegové, můžeme poukázat na usnesení eh, Evropského parlamentu, se kterým jsme souhlasili v roce 2010, jsme se usnesli v Evropském parlamentu tehdy na náš požadavek, že zemědělské importy mohou být připuštěny pouze tehdy, když budou splňovat naše evropské standardy pro ochranu spotřebitelů, zvířat, minimální sociální standardy obce jsme 545 hlasů pro toto usnesení a myslím si, že bychom tady měli odkázat na toto usnesení. Myslím si, že to je silnější mandát, než kdybychom sepsali nějaký dopis. Děkuji, Alberte. Pan Kořakovský. Chciałem tylko powiedzieć, panie przewodniczący, że głosowałem za raportem. Za rap Jen bych vám rád řekl, že jsem hlasoval pro e, zprávu pana, e, paní Garcí, ale nefungoval mi přístroj. Ale chci jenom říci, že jsem byl pro. Grazie per la precisazione. Bene. Děkuji, že jste nám to objasnil, kolegové. Přejdeme teď tedy k bodu 6 nařízení komise v přenesené pravomoci. A pokud jde, tedy nejdříve pokud jde o nařízení 1307, o přímých platbách v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Tady došlo k pozměňovacímu návrhu v příloze 10 tohoto nařízení, takže kolegové budeme hlasovat. Hlasujeme o, o návrhu na odmítnutí Eh, návrhu komise. Byly tady různé pozměňovací návrhy, v nichž bylo vysvětleno, proč odmítáme ten návrh jak v jednotlivých frakcích, tak jednotlivý, u jednotlivých europoslanců. Já bych vám jenom, než začneme hlasovat, připomněl, že podle článku 87a jednacího řádu by se měly uvádět tyto rezoluci důvody těchto námitek předkládaných parlamentech. Takže můž můžeme hlasovat pro tuto rezoluci, ale musíme schválit nejméně jedno odůvodnění. Pokud žádné odůvodnění schváleno nebude, tak eh, ta rezoluce padá. Je to všem jasné? Budeme tedy hlasovat elektronicky. Iniciamo. Takže začneme. Allora, recital a. Iniziamo dal primo, considerando A. Chi a favore? Odůvodnění A. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? V pořádku, odmítnuto. Recital. Zamítnuto. Takže odůvodnění B. Kdo je pro? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odůvodnění C. Kdo je pro? Proti? Ehm, zdrželi se? Odmítnuto. Zamítnuto. Odvodnění D pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odvodnění E. Kdo je pro? Hlasujte nyní. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odvodnění F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odůvodnění G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odůvodnění H. Pro? Buďte opatrní. Kdo je pro odvodnění H? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Odvodnění I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto znovu. Odvodnění je. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odůvodnění K pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odůvodnění L pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odůvodnění M, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odvodnění N pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odvodnění O pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. P pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Q. Odvodnění Q pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Odvodnění R pro? R pro, pro. Proti R. Zdrželi se, zamítnuto. S, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. T pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. U pro, proti, zdrželi se zamítnuto, V pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Protože žádné z odůvodnění nebylo schváleno, nebudeme hlasovat o rezoluci A z tohoto důvodu nebudeme hlasovat o aktech přenesené pravomoci na plenárním zasedání. Takže ta rezoluce, to usnesení padá. Bod 7 našeho programu nařízení komise v přenesené pravomoci Eh, doplňuje nařízení Evropského parlamentu a radu, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu eh, na rozvoj venkova a podmíněnost. Budeme postupovat stejným způsobem. Budeme hlasovat zvednutím ruky o všech odůvodněních. Opět, pokud žádné z odůvodní nebude mít většinu, Eh, budeme postupovat stejně jako v předchozím případě. Takže odvodnění A, prosím, zvedněte ruku pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. B pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. C pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. D, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. E pro, proti, zdrželi se zamítnuto. F pro, proti, zdrželi se zamítnuto. G pro, proti, zdrželi se zamítnuto. H pro, H pro, zvedněte ruku. Proti, zdrželi se zamítnuto. I pro, proti, zdrželi se zamítnuto. G, říká tlumočnice, omlouvám se. Sione. Takže hlasujeme, zahajuji hlasování. Takže končím hlasování. Zamítnuto. Tak teď zase budeme zvedat ruce. Nyní další tedy. Bod odůvodnění pro, proti, zamítnut. Bod odůvodnění K. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. A teď také tedy usnesení odpropadá, odpadá, nebudeme tedy ho předkládat na plenárce. Nyní se dostáváme k bodu 8, nařízení komise přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení 13.06.2013 pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky jistoty a použití eur. Zde také Budeme tedy hlasovat zvednutím ruky. Nejprve budeme hlasovat o bodech odůvodnění. Takže začínáme hlasovat. Jež kolega ze sekretariátu navrhuje, abychom hlasovali en blok, protože se zde jedná o body odůvodnění, které navrhuje pan Egňů. Takže jste pro. Kdo je pro to, abychom hlasovali en blok, tedy zvedne ruku. Budeme hlasovat en blok, tedy o všech bodech odůvodněních najednou. Kdo je pro? Kdo je pro všechny body odůvodnění? Vy chcete, budete hlasovat pro asi, pane Egňu, ne? Dobře, tak budeme, takže nej, tak budeme hlasovat po jednom. Tak bod odůvodnění A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Bod odůvodnění B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. E. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Takže v tomto případě Chtěli jsme hlasovat blok, nebylo to tedy možné, ale nicméně postupujeme ku předu. Dále se dostáváme k bodu DEV, 9, eh, 9 pardon, nařízení přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení 1306-2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci. Zde také budeme hlasovat zvednutím ruky. Takže bod důvodnění A, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut to důvodnění B, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. C pro, proti, zdrželi se zamítnout. D pro, proti, zdrželi se zamítnout. E pro, proti, zdrželi se zamítnout. Takže zde také jsme nedosáhli většiny a tudíž nebudeme, nebudeme mít konečné hlasování. Můžeme přejít k bodu 10, nařízení komise v přenesené pravomoci o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, a kterým se zavádějí přechodná ustanovení. Takže zde také budeme hlasovat vednutím ruky. Takže kdo je pro bod odůvodnění A? Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Bod odůvodnění B, pro, proti, zdrželi se, zamítnout C, pro, proti, zdrželi se, zamítnout D, pro, proti, zdrželi se, zamítnout E, pro, proti, zdrželi se, zamítnout F, pro, proti, zdrželi se, zamítnout G, pro, proti, z zdrželi se, zamítnout. Takže zde také dnes jsme nedosáhli potřebné většiny a nebude hlasování. Nyní bod 11. Zde se, do, je se jedná o akt přenesené pravomoci o, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobku z ovoce a zeleniny. Zde také budeme hlasovat zvednutím ruky bod odůvodnění A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout B? Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout C? Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout D? Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout E? Pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Boto odůvodnění F, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. G, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. H, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Takže zde také jsme nedosáhli většiny a můžeme přejít k bodu 12, Zde se jedná o nařízení komise přenesené pravomoci, kterým se navrhuje, eh, doplňuje nařízení, pokud jde o poskytování podpory pro doprovodná opatření v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Takže zde také hlasujeme zvednutím ruky bod odůvodnění A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. B. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. C, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. D, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. E, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Děkuji, také jsme nedosáhli potřebné většiny. K těmto bodům, k těmto bodům odvodění bod 13, zde se jedná o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv. Bod odůvodnění A, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout B, pro, proti, zdrželi se zamítnout C, pro, proti, zdrželi se zamítnout D, pro, proti, zdrželi se, zamítnut E, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ani. Takže nyní se dostáváme k bodu 14 a zde jde o, v podstatě nám zůstávají pouze dva body. Zde se jedná o nařízení v přenesené pravomoci, pokud jde o některé požadavky týkající se zemědělských produktů, na něž je poskytována podpora soukromého skladování. A jako obvykle budeme hlasovat zvednutím ruky, bo to důvodnění A pro, proti, zdrželi se zamítnout B pro, proti, zdrželi se zamítnout C pro, proti, zdrželi se zamítnout D pro, proti, zdrželi se zamítnout. E pro, proti, zdrželi se zamítnout. delegato numero... Poslední nařízení v přenesené pravomoci bod 15 našeho pořadu jednání kde se jedná o nová opatření v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína. Zde také bod odůvodnění A pro, proti, drželi se zamítnout. B pro, proti, zdrželi se zamítnout. C pro, proti, zdrželi se zamítnout. D pro, proti, zdrželi se zamítnout. E pro, proti, zdrželi se zamítnout. Takže žádné, žádný bod odůvodnění nezískal potřebnou většinu. Takže můžeme uzavřít tak, že veškerá reforma společné zemědělské politiky je nyní vyřešena. Děkuji kolegové. Po tomto hlasování bych řekl, že je to vlastně maškaráda. Opravdu to bylo něco neuvěřitelného. Zatímco jsme dosáhli v trialogu dohody o společnosti, společné zemědělské politice, o aktech přenesené pravomoci, tak některé z frakce řekly, že nesouhlasí a dokonce zůstaly na své pozici konzistentní se svým hlasováním. Mám na mysli zejména skupinu EKR a u některých hlasování také liberály. Ale skutečně se mi zdá neslušné toto vydírání, které provádí frakce EPP, která se pokusila v posledním týdnu prostřednictvím spochybnění aktů v přenesené pravomoci, které mm, předtím přispěly k tomu, aby prošly a tak tím vlastně vydírají, aby ještě oslabili společnou zemědělskou politiku. To je opravdu nevhodné a myslím si, že to skutečně vydírání, které je neslušné a tedy opravdu blahopřeji těm, kteří si udrželi svou stanovisko a kteří hlasovali proti svým vlastním pozměňovacím návrhům. Myslím si, že se skutečně zdiskreditovali, je to politování hodné, chtěl jsem říci alespoň toto u SPS Z a doufám, že dostanu od vás nějaké odpovědi, které opravdu si s radostí vyslechnu. E tak já děkuji za tento názor Josebovému a teď se vyslechneme další kolegy, paní Jegle a potom Albert Des, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já zdůrazňuji, že jsem teď hlasovala mínus, ne. A vážený kolego, to, co jsme udělali a co, o co jsem žádala ve Štrasburku a za co děkuji našemu předsedovi, tak to eh, respektovali také mý kolegové z EPP. To byla zlepšení textu, které v našem usnes, politickém usnesení nebyla uvedena. Měli, tvrději jsme pracovali tři týdny na tom s komisí. A komise také naše přání splnila tedy. Je k tomu určité vysvětlení, určité prohlášení, že komise vlastně k tomu, co se nyní dohodla, dohodlo, že se komise toho bude držet i v rámci prosazování a takže už teď členské státy a regiony žádám k tomu, aby opravdu toto bylo prosazeno tak, jak bylo rozhodnuto, aby zase nedocházelo k dalším změnám. Pod, po Savonské smlouvě jsme byli příkladem pro mnoho z těchto parlamentů, pro jiná shromáždění. My jsme zde poslanci, kteří eh, skutečně dodržují to, co bylo v té změně, v té transformaci rozhodnuto. My jsme sloužili jako příklad v těch bodech, o kterých jsme se zmínili, jsme byli úspěšní a proto i teď jsem vlastně hlasovala sama proti sobě, protože jsem přesvědčena, že to, čeho bylo dosaženo, je správné. Děkuji. Děkuji. Eh, a jako další řečník se hlásí Jár, Des, Agňo a další. Petr. Děkuji, pane předsedo. Já skutečně také nechápu to, co říkal kolega Bové. Máme zde aktiv přenesené pravomoci a je to naše povinnost v tomto výboru a v tomto parlamentu. Jsme prostě povinni je přeskoumávat. A vlastně byla zde zaženčtá většina parlamentu. Vyjádřili jsme se v tom smyslu, že nás to neuspokojovalo a jednali jsme o tom. A myslím si, že teď tady máme výsledek, se kterým můžeme být spokojeni. Komise se snažila i na základě toho usnesení, na kterém jsme se dohodli. A myslím, že toto by měl být také případ, jak bychom v budoucnu měli přistupovat v aktům v přenesené pravomoci, abychom v rámci jednání mezi komisí a parlamentem a tak, a skutečně bych i všem komisařům a budoucím komisařům poručoval, abychom mohli v rámci společných jednání se dohodnout. Pokud tedy jsem si Dívali jsme se našli, na ty, překontrolovali jsme tyto akty, našli jsme tam určité nedostatky, někdo s tím byl spokojen, někdo ne a nyní jsme dosáhli výsledku, se kterým si myslím, že všichni můžeme být spokojeni, protože v podstatě tam byly zohledněny požadavky z našeho usnesení, takže já bych eh, byl rád, kdybychom všichni akceptovali to, co bylo dosaženo už bez další kritiky, bez dalších připomínek, protože zde probíhá demokratický proces a měli bychom skutečně takto tento proces akceptovat i do budoucna budoucna. Děkuji. Nyní dávám slovo Albertu Desovi, ale při, chtěl bych připomenout Josefu Bovému že, a ostatním kolegům, že už jsme hodně diskutovali o těch aktech přenesené pravomoci, protože mnozí kolegové v podstatě byli daleko od, původně od té politické dohody, kterou jsme dosáhli. Je to skutečně téma proteinu. Připomínám vám, že jsme se na něm dohodli, že, se, že, že jsme to nakonec zapracovali do těch aktů v přenesené pravomoci, takže není to nějaká změna dohody, ale naopak je to dodržování té politické dohody, kterou jsme nakonec dosáhli Albert Des a potom pan Egňu. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vyžený, vážený kolego Bové, já osobně mohu nechápu vůbec to, co jste řekl. Zelení eh, vlastně eh, se zasazují o základ demokracie, ale nyní vlastně, když vy v podstatě spochybňujete demokratické procesy v parlamentu, což by tak nemělo být, máme. Odhlasovali jsme si právo, že eh, která ustanovení, která jsou uvedena v Lisabonské dohodě, hlasovali jsme o tom ve výboru. Máme zde usnesení, do kterého to bylo zapracováno. Kromě jednoho hlasu to bylo to Bohužel kolego, kolega ze, zelení, ze zelených nebyl tedy jediný. Já si myslím, že je to naše právo podle Lisabonské smlouvy požadovat. Elizabeth Jegle to řekla zcela jasně, já mohu pouze podpořit i to, co říkal kolega Jár. My jsme udělali jen to, co je vlastně možné podle Lisabonské smlouvy a mm, pokud bychom, eh, pokud jsme požadovali více spolurozhodovacích pravomocí, pokud by to nebylo zahrnuto v Lisabonské smlouvě, tak bychom byli nebyli mohli toho využít. Takže v rámci našeho výboru si myslím, že jsme přispěli k tomu, že komise v budoucnosti by měla e, postupovat opatrněji v rámci aktu v přenesené pravomoci po jednáních s parlamentech. Děkuji. Děkuji. Mám tady ještě několik kolegů, kteří se přihlásili o slovo. Připomínám, že nás čeká ten koktejl. Eh, tak eh, doufám, že nebudete hovořit příliš dlouho. Pane předsedo, nebojte se, že bych chtěl lidi zdržovat od pití. Já nesouhlasím s Albertem Desem v tomto ohledu. On řekl, že komise teď bude opatrnější při předkládání aktů v přenesené pravomoci. Já si myslím, že ne. Oni teď viděli, co vlastně si mohou dovolit. Jim stačí, aby předložili akt přenesené pravomoci, kde eh, prostě tam bude trošku eh, takový nějaký eh, kouř nahoře a nechají, aby se do toho poslanci zamotali a potom vlastně projde to, o co jim hlavně jde. A já jsem překvapen, že tento výbor nepodpořil položku číslo 6. To jsem myslel, že podpoří a teď tady vlastně v podstatě do britského práva se i kvůli tomu dostane úplný nesmysl, protože ten původní dokument začíná anglicky a když to nedává smysl ani anglicky, tak to nemůže dávat smysl ani v jiném jazyce. E, naši e, úředníci, britští úředníci se tomu také podivují. Já aspoň tedy mohu odejít s vstyčenou hlavou, říci si, že jsem hlasoval proti, snažil jsem se všechny přesvědčit, aby hlasovali proti a jsem snad první europoslanec, v tomto parlamentu, eh, který vyvolal hlasování proti aktu přenesené pravomoci. A jinak tedy příjemné drinky. Eh, děkuji vám, pan Heusling. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Evropské právní předpisy hovoří jasně v tomto ohledu. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, tak ty se týkají eh, záležitostí, které nejsou zásadní z hlediska eh, primárního práva a aktiv přenesené pravomoci eh, se tedy týkají vlastně provádění nějakého základního právního aktu. Aktiv přenesené pravomoci nemohou pozměnit to základní právo. Naproti tomu, eh, k čemu tady došlo. Pan předseda hovořil o tom koeficientu a já si myslím, že toto pravidlo je třeba spochybnit u eh, Evropského soudního dvora, protože tato změna ne, nemůže být provedena aktem v přenesené pravomoci. Jedná se o nebezpečný precedens, eh, protože ta tato pravidla schválená v rámci aktu přenesené pravomoci by pak mohla být dále měněna. A já si myslím, že by bylo moudré hájit skutečně postavení parlamentu jakožto spolu zákonodárce a je třeba toto tady spochybnit, takový postup. Děkuji. Takže teď Martin Oisling a potom Brita Reimers. Vážené. Ano, bylo to už vlastně zajímavé představení ECR a právě Alberta Dese z minulého týdne. Můžeme říci tady, že to bylo určité divadlo, ale opravdu se divíme, že vlastně zde vyplývají na povrch určité emoce po byrokracii a tak dále, to je všechno nesprávně. A abychom věděli přesně to, co to způsobí. Buď tedy se postavíme k té reformě, kterou jsme sami vyjednali, že tam byly dohodnuty koeficienty, které předložila komise, a, a, na konci tedy potom to také potřeba prosadit, to vlastně patří k tomu, ale teď eh, musíme jen říct, že toho, co bylo nakonec dosaženo. Nevím, jestli je to až takové vítězství, ale komise vlastně po určitém roce, po roce zase to bude přeskoumávat. Ale pokud se na něčem dohodneme, tak za to musíme stát. A to, co teď řekli kolega Ekňu, Albertes a další, to je opravdu velice podivuhodná koalice. Musím říci, že prostě jednoduše, že to není evropské, není to evropský přístup politické hry za zády rolníků, to je něco, co nemůžeme naprosto akceptovat. Děkuji. Brita, to chcete. Nyní Brita. Já. Já jsem ich habe... Ano, nejprve u těch v tom prvním, co se co se týká hlasovacího postupu, já jsem nezměnila své postavení oproti jiným frakcím, kteří vlastně hlasovali pro první eh, pilíř, přestože nejdříve hlasovali proti. A za druhé patří to k demokracii. Ano, jde zde o většinu, ale potom jsou také menšiny, které musí být v tomto parlamentu respektovány. A kdybychom se menšiny jako, proti, jako antievropané k tomuto stavěli, musí být respektovány. Evropa není jako nějaká diktatura, každý mu má nárok vyjádřit svůj názor. A to vlastně také patří k demokratické kultuře. Já tedy do, nevím dobře, že tady tato alibistická diskuse je zde skutečně vedena. Myslím si, že bychom měli raději říct, že teď je vlastně uh, určitá možnost postavit se k aktům přenesené pravomoci a každý hlasoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nejen, že bychom měli eh, zdůrazňovat tedy naše frakce, naše strany, ale měli bychom skutečně hlasovat podle, naš, podle každý podle svého svědomí. My jsme už, můj první příspěvek, když jsme o tom diskutovali, byl, že více byrokracie v rámci reformy nebudu podporovat a stejně tak v rámci prvního pilíře, když by tam došlo k tomu screeningu, tak já jsem říkala, že by byl ale lepší zrušit ten screening v prvním pilíři a udělat rozumnější screening v druhém pilíři. A myslím si, že opravdu ostuda, že se teď k tomu někteří kolegové stavějí tak, jak se stavějí. Jim Nicholson. Děkuji, Brito. Pan Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já musím podpořit to, co říkala Brita a děkuji Josemu, že eh, uznal ten náš vytrvalý protest nebo nesouhlas s touto otázkou. Já si myslím, že tohle je velké varování pro parlament, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci. Eh, parlament prostě si neuvědomil, kde je to nebezpečí v těch jednáních a já mám pocit, že některé oblasti, eh, kde panovala v minulém v loňském červnu politická dohoda, tak potom ty akty přenesené pravomoci neodrážely ducha eh, této dohody. A to je samozřejmě velice znepokojivé. A myslím si, že parlament by se z tohoto měl poučit. My jsme prostě tady nováčci, eh, pokud jde o tuto záležitost a Komise samozřejmě tady má určitá práva, pokud tedy aktiv přenesené pravomoci. A je to pro nás těžké a myslím si, že komise prostě využila prostoru, který jsme jí dali. Já každopádně doufám, že až se toto eh, celé vyřeší, eh, eh, tak se to dostane tady na úroveň členských států, na úroveň regionu a že to bude i na úrovni zemědělců a že bude jasné, že se skutečně bude provádět to, co se dohodlo, ale mám trošku strach, že se nakonec ukáže, že místo toho, že bude méně byrokracie, tak naopak ta byrokracie naroste a potom zemědělci si asi budou klást otázky, eh, o co tady vlastně šlo, ale to už bude trochu později, jak, jak říkala eh, Brita. Myslím si, že pro ty, kteří se sem vrátí, pro ten nový výbor, by to mělo znamenat, že se tím budou zabývat a až se zase objeví nějaké nové návrhy, takže si to budou eh, velice hlídat a budou žádat vlastně revizi od komise po 12 měsících. To je, myslím, to minimum, co bychom měli udělat. A to znamená, abychom nečekali o průzkum e, v polovině období, ale abychom využili dřívější příležitosti. Děkuji, Albert Des e, a potom Luis Capulas. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se ještě přihlásil o slovo protože to, co říkal kolega Hojflink, já si myslím, Možná už 50 let vlastně jsem pro evropskou myšlenku, bojuji za evropskou myšlenku a nyní mě by to neměl by kolegové jako kolega Hojfling pochybňovat. My jsme já jsem zde také eh, obhajoval tu linii, kterou jsme stavili ale bojoval jsem to v rámci mé frakce. Od začátku jsem bojoval, aby v rámci prvního pilíře nebyl žádný screening, aby se to přesunulo do druhého pilíře, tak aby to mohlo být smysluplně uplatňováno. Uh, Ehm, přijali jsme usnesení, asi, které bylo podpořeno asi 90% v tom smyslu, že, aby parlament, že parlament nechce žádný eh, nový platební mechanismus ani kontrolní. A to právě se, to máme v rámci toho cleaningu v prvním pilíři. Nyní jsem, já jsem věrný své linii, myslím si, že proto tedy jsem překvapen, že teď zase se vynořil znovu tento problém, protože už jsme vedli o tom potřebné diskuse a tam mi bylo řečeno, že ty pozměňovací návrhy EPP nesníží byrokracii, ale naopak návrh komise to bylo vlastně čisté, čisté divadlo a myslím si, že bude, musíme nashromáždit ještě mnoho zkušeností eh, tak, abychom měli takovou agrární reformu, která by snižovala eh, tu byrokratickou zátěž, o co jsme se snažili vlastně posledních let. Luis a potom Elizabeth. Děkuji, vážený pane předsedo, milí kolegové. Samozřejmě všechny tady vyslovené názory eh, si eh, zaslouží zvážení, ale já si myslím, že Evropský parlament tady v, eh, v tomto postupu sehrál svou úlohu. Ti, kteří říkali, že tedy parlament Eh, jakožto spoluzákonodárce znamená, že prostě už nebude nikdy žádné rozumné rozhodnutí v oblasti zemědělské politiky, tak ti samozřejmě neměli pravdu, to situace ukázala. A já tedy, kolegové, eh, jsem naopak spokojený s tím zodpovědným eh, postojem, který jsme dnes prokázali ve prospěch evropského zemědělství, evropských zemědělců a ve prospěch Evropy. Děkuji a nyní Elizabeth. Děkuji, pane předsedo. Já jsem překvapena tím, co říkají kolegové z frakce Zelených. Vážený kolego Hojslinku, jsem už za 15 let, co jsem poslankyně, v tom se mi nestalo, aby nějaký uh, uh, člověk se vyjádřil z hled... jako třeba ministr zástupce ministerstva v Bádensku-Württembersku. To je vlastně nějaká zcela nová situace a přesto říkám, a to jsem v podstatě říkala i dříve, já nechci dělat krok zpět, něco takového nechci, my jsme dosáhli politické jednoty, v tom smyslu, že ty aktiv přenesené pravomoci to, co vlastně bylo změněno to, co jsem chtěla v rámci mého pozměňovacího názoru. Teď vidím, že jsou zde rozdíly. Já jsem bojovala proto, aby se tyto rozdíly změnily. Uh, a nejen, změnilo se nejen v základním prohlášení něco, ale i ty základní věci se změnily. Takže myslím si, že to je ta línie, ve které bychom měli pracovat. Máme právo a práva i povinnosti podle Lisabonské smlouvy, abychom se zabývali těmito záležitosti a abychom toto právo a ty povinnosti plnili. Po 15 letech to bylo teď moje poslední přihlášení o slovo. Děkuji všem kolegům sekretariátu za spolupráci, všem eh, kolegům také za poslední volební období. Děkuji. Grazie, grazie Elizabeth, José. Děkuji, Elizabeth. Jose, chtěl jsi ještě hovořit? Jenom, jenom jedno slovíčko. Eh, Nejsou to žádné útoky proti kolegům, proti nějakým konkrétním lidem, to chci říci naprosto jasně. Podle mě je to opravdová politická debata, kterou zde vedeme o rozhodnutí, o výběru. Albert Des to řekl velice jasně a děkuji za jeho poslední příspěvek, kde řekl, že veškerá ta práce, kterou odvedl, aby sabotoval ten poslední návrh, že to bylo proto, aby bojoval proti greeningu v eh, prvním pilíři. Pro mě, takže to je teď zrezimováno, nej, ne, je to jasné ty věci. Já si myslím, že ta metoda, která byla použita, kterou si nemyslím, že je normální, dobře, ale byla to politická volba, demokratické nástroje to umožňují. Já s tím nemám problém a chci pouze zopakovat, že si myslím, že paní Reimers nepochopila eh, to, co jsem řekl a říká, že byla konsistentní, stejně jako její frakce. Já nemám problém s hlasováním, stejně jako říkám, že nemám problém s hlasováním EKR. Ale myslím si, že spíš ta zásada toho problému, to, ten greening, to zelenění, a to, že se sejdeme za rok, aby se to znovu zhodnotilo, v tom vidím skutečné nebezpečí, že to znamená ta opatření, o kterých jsme odhlasovali, jsou dnes nevyřešená nebo dočasná, jsou to provizorní opatření. To znamená, že ani dlouhodobě nemůž, nemůžeme uvidět, jaké budou účinky, dopady této nové zemědělské politiky. A zde si myslím, že to je skutečně velké nebezpečí a doufám, že všichni ti, kteří jsou v tomto sále, zde budou znovu na první schůzi 7. července a že si uvědomíme, že jsme se možná trošku zmílili a že se po prázdninách a po volbách zkus všichni znovu ve formě sejdeme. Nicméně jsem byl velmi rád, že jsem s vámi mohl spolupracovat a doufám, že v červenci se zde všichni společně znovu sejdeme. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že tady zazněly eh, nejrůznější názory. Prošli jsme celou řadu legislativních aktů a i když tady byly rozdílné názory, rozhodli jsme a musíme být hrdě na svoji úlohu v parlamentu, protože vždycky jsme dokázali prokázat, že Evropský parlament postupuje velice účinně a efektivně ve výkonu své funkce. Možná, že někteří to vidíte trošku jinak, ale podařilo se nám změnit uh, různé věci a naše odhodlání, naše závazky jsou velmi viditelné a členové našeho výboru se hrali velice důležitou roli. Je to naposledy, co hovořím vůči, k vám jako eh, předseda, takže doufám, že všichni se rádi napijete vína. Děkuji vám za vaši podporu, kterou jste tady všichni vyjádřili. Doufám, že se všichni ještě uvidíme. Zádal eh, jste o slovo, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ještě před závěrem patří k dobrým zvyklostem, že jakožto předsedo vás předsedovi poděkujeme i místo předsedovi, všem kolegovým a kolegům a kolegyním, včetně Martina Heislinga. Děkuji tedy všem za pětiletou spolupráci a těším se na to, že ještě můžeme dosáhnout mnoho společného, že ještě budeme mít mnoho hlasování a přeji všem těm kolegyním a kolegům, kteří již nebudou eh, se účastnit voleb, a ti, kteří již vědí tedy, že nekandidují, že zde nebudou, tak těm bych vše, chtěl popřát všechno nejlepší v jejich osobním životě a speciálně jim poděkovat za dlouholetou spolupráci. Děkuji, Albert. Příští schůze se našeho výboru země, pro zemědělství je naplánována na 7. července. Pro ty z vás, kteří zde znovu budou, tak vám přeji hodně štěstí ve volební kampani a čekám vás na koktejlu na chodbě. Děkuji.